fóra přímo na místě. Jestli dovolíte, rád bych zdůraznila dvě věci nebo dvě otázky, které pro mě z toho vyplynuly. Pokud jde o roli takového fóra, pokud bychom chtěli, aby pokračovala tato diskuze na úrovni několika zúčastněných stran, a poté je to otázka zprávy v oblasti internetu, zprávy a řízení v oblasti internetu, to bylo předmětem rozprávy několika setkání, ale rovněž, když jsme hovořili s kolegy, pokud chceme, aby toto fórum IGF, aby skutečně bylo v této formě, to znamená diskuze, otevřená diskuze různých zúčastněných stran bez nějakého finálního stanoviska, oficiální pozice a tak dále. A na druhé straně, to je ten druhý bod, Otázka konference v Brazilu. Brazilská vláda pravděpodobně by chtěla, pokud jde o definici zprávy řízení internetu v této oblasti, pro zprávu internetu organizovat takové fórum v roce 2014. My zatím nevíme přesně, jak to bude probíhat. ani jakým způsobem ta organizace proběhne, kdo budou možné zúčastněné strany. Možná je to příležitost definovat určité nové možnosti v oblasti zprávy internetu do budoucna. A úplně na závěr poznámka k jednomu setkání, které podle mě bylo velice důležité. Pan ředitel Ikanu Dasio, který hovořil právě o Brazílii, o budoucnosti zprávy internetu. A pan ředitel velice kvalitně, je to popsáno i v, a, v této zprávě, hovořil o tom, jakým způsobem se IKAN rozvíjí v současné době a zároveň tam proběhla rozprava o tom, zda IKAN může nadále být založen na legislativě Spojených států, Kalifornie nebo spíše zasazen do mezinárodního rámce. On nám řekl, že je připraven otevřít tento prostor pro mezinárodní pravidla a zároveň nám řekl, že vláda Spojených států je připravená k takovému kroku. Ovšem Musíme si zároveň uvědomit potřeby udržet eh, sílu internetu, to, jakým způsobem je vystavěn internet, že nechceme měnit tento model, pokud nejsme schopni definovat nějaký jiný alternativní model. To je něco, co možná bude na stole v Brazílii. My nemůžeme požadovat, aby Spojené státy jak si se vzdali kontroly internetu, ponechali to na bedre jakékoliv organizace jiného charakteru, pokud nevím, jakým způsobem bude taková organizace řízena. Toto je jedna z věcí, kterou pan ředitel Ikanu zdůraznil. Děkuji. Grazie, c'è qualcuno che Děkuji. Má někdo z vás nějaký dotaz? Nikoliv. V tom případě v tom případě oběma kolegům děkujeme za zprávu o jejich cestě. A teď přerušíme naši práci až do 17 eh, hodin kvůli hlasováním. Pardon, 16 a v 16 se pustíme do hlasování. Cari colleghi, possiamo iniziare il voto. No, kolegyně, milí kolegové, pustíme se do hlasování. Eh, prosím, aby jsme si hlasování nejdříve vyzkoušeli. Takže zkusíme si hlasovat, prosím, tak abychom si ověřili, zda nám vše funguje. To prosím, ještě jednou hlasujeme. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? Posto. V pořádku. Hlasování je tedy uzavřeno. Ne, ještě ne? Já jsem se zapomněl hlasovací kartu, říká pan Beautykofer, takže pokud eh, něco, tak vám dám signál. Výborně, říká paní předsedající. Eh, vždy, vždy se ujistíte, že na vás vidí eh, sekretariát. A vidím, že jste dva, ještě pan Lambert. Naštěstí jste ze stejné skupiny, což nám práci usnadní. Dobře. Zajdeme, začneme první zprávou pana Sartoriho Eh, kompromis rady. Jste pro? Kompromisní text rady. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Dočet 31 pro, jeden proti, dva se zdrželi. Druhá zpráva pana Sartoriho. Spolupráce mezi EU a Ruskem. Hlasujeme. Votazione chiusa. Hlasování ukončeno. Třicet 6 pro, 1 proti. Eh, ne, 37. 37. Pozměňovací návrh 34, zpráva Jurk. Zdrželi se, zamítnuto. 35 favore. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Vidím, že chcete zkontrolovat 39, dobře. Votazione chiusa. Hlasování ukončeno.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 proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, přijato. 60 eh, a 22 spolu, eh, zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, zdrželi se přijato 66 pro, proti, přijato 24, 25, hlasujeme společně obou pro, proti, zdrželi se zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se přijato 68. Dobře, zkontrolujeme ještě jednou 67. Votazione chiusa. Hlasování ukončeno. 20 pro, 17 proti, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 spolu s 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 93 hlasujeme ve dvou částech. Nejdříve první část pro, proti, zdrželi se přijato. A druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, eh, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 8 pro osmička. Inta. Vidím, že se nejste jisti, takže jsme měli kompromis číslo 5, o tom jsme hlasovali. Nebo se nehlasuje. 101. ten, hier. Sorry, bis hier. Nemá What we vote next? We will 101. I will move this here. Sorry for this. What is the time? Minuto solo anche per sicurezza del... Prosíme o chvilku strpení, ověříme si to, aby jsme si byli jistí, že hlasujeme správně. Co na to říká pan zpravodaj? Hlasujeme nebo ne? Ok, quand c'est on vote non. Le 8, on vote plus tard. On vote plus tard. On va les voter, mais plus tard. Okay. Eh bene, la, il segretariato mi dice che l'8... Sekretariát mi říká, že o osmičce budeme hlasovat později. Hlasujeme tedy o 101. Pozměňovací návrh číslo 101 hlasujeme. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že přijato, ale raději to ověříme elektronicky. Ověřujeme 101. Hlasujeme o 101. Hlasování ukončeno. 26 pro, 12 proti, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 108 pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti, zdrželi se přijato. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 114, pro, proti, zdrželi se přijato 115, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 116, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 117, pro, proti, zdrželi se přijato kompromis číslo 7, pro, proti, zdrželi se přijato Pozměňovací návrh číslo 118 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 125. Pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 131. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 135 pro, proti zdrželi se přijato. 136 pro, proti zdrželi se přijato. 137 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 138 ve dvou částech, hlasujeme o první části, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 9 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Pro? Se il compromesso 9, compromesso 9 è stato adottato. Kompromis 9 jsme přijali, tím pádem nám odpadá kompromis číslo 12. A proto přejdeme rovnou k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Šestka, kde je pro, proti. Šestku ověříme elektronicky. Hlasuji, ale zahajuji elektronické hlasování. Ukončeno. Třicet pro, osm proti, přijato. 145 a 7 společně pro, proti, zdrželi se přijato. 146 pro, proti, ještě jednou, 146 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 146 by zamítnuta. Nyní 147. Ještě jednou 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 148 plus uh, INTA, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá nám kompromis 13 ale hlasujeme o osmičce, to byla INTA 8, byl to ten návrh, o kterém jsem předtím nehlasovali. Takže pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se přijato. 12, pro, proti, zdrželi se přijato. 13, pro, proti, zdrželi se přijato. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 153. Eh, dobře, ověříme ještě 152, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasování ukončeno. 5 pro, 32 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 153 pro,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 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se přijato 7 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 3, os pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti. Vidím, že teď tady panuje zmatek. Hlasujeme o desítce. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 23. Dobře, 23 ověřujeme elektronicky. Hlasujeme. Thank you. Sul 23. Sul 20? 23. Stiamo, ci sta, c'è... Byl tady požadavek na to, abychom ještě jednou hlasovali elektronicky o 23. Hlasování ukončeno. 26 pro, 14 proti přijato. 24, o té jsme hlasovali, hlasujeme tedy o 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, 11, 12, hlasujeme o všech společně, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 a 1, opět hlasujeme společně pro, proti, Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 30. Empl. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Hlasování zahájeno. Stazione chiusa. Hlasování ukončeno. 30 pro, 5 proti, ne, 7 proti a 4 se zdrželi. Dobře. Přejdeme ke zprávě pana, ke zprávě paní Andersdottel. Dobře. Začneme pozměňovacím návrhem 56. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se přijato. 58. Pro, proti, zdrželi se přijato. 59. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kontrolujeme ještě jednou 59. Votazione chiusa. Hlasování ukončeno, 10 pro, 28 proti, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, Proti? Zdrželi se přijato. Nyní AFET 11. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Zazněl požadavek od pana kolegy Prodyho, aby o 76 se jsme hlasovali navíc. Takže kdo je pro? 76 proti. Zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme 77. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Pět pro, 28 proti, zamítnuto. 17 kafet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 78, tykajou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79, pan Prody, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 18, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka a 82 hlasujeme společně, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Uh, budget 5 a 83 hlasujeme společně, pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, 36, 9, 10 a 55, všech pět dohromady. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Afet 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Afet 27 26, 27 společně říká paní předsedající, pro, proti, zdrželi se, přijato. AFE 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99, 49, 50 a 52, všechny čtyři dohromady. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 a kompromis 7, oba společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Prosím. Eh, no. Nyní jsme hlasovali společně o kompromisu 14 a 7. No, trochu se tady liší čísla stránek. Máte? Už jste to našel, výborně. Přejdeme osmičce budget, devítce ještě desít, osm, devět, třináct a tři. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 a 11 společně. Takže 108 a 11 hlasujeme společně pro, proti. Abychom si byli jistí, o 108 11 hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 20 pro, 19, ne 22 pro. Respinto. Respinto. Zamítnuto. Dva poslanci za zelené nemají eh, hlasovací karty. Kolega Butikofer a Lambert nemají hlasovací karty. 109. Pro. Ještě jednou 109. Prody. Bude pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFED 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 1 pro, proti,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 pro, proti, zdrželi se, přijato. FED 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 7, ano, sedmička, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A FED 9 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. No, ah, ossimerite. Oh, allora, eh. allora 41 favore. 41 pro, 1 proti, přijato. Legislativní usnesení hlasujeme. Ukončeno hlasování. 41 ku 1 schváleno. A eh, interinstitucionální jednání hlasujeme. Hlasování ukončeno. Čtyřicet pro, jeden proti. Přijato. Přijdeme ke zprávě paní Pilar del Castillo. Jsou všichni připraveni? Dobře, pustíme se do toho. Emendamento 26. 26. Pro, proti, zdrželi se přijato. 203. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 204D. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 206 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme si 206. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 20 pro, 20 proti. Contrario. A 21 20 eh, pro, 21 proti. Proto zamítnuto. 207 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se přijato. 210 pro, proti, zdrželi se přijato. 211 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, hlasujeme o 211 a 212 se společně pro, proti, přijato. Teď 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 a 215 společně pro, proti, zdrželi se přijato. 29D a 216D společně pro, proti, zdrželi se přijato. 217 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, 33, 34 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 a 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227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 236 pro, proti, zdrželi se přijato. 46, 238, 239, všechny tři společní pro, proti, zdrželi se přijato. 240 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě šedesát pět, zamítnuto, 266 pro, proti, zdrželi se přijato. 267 pro, proti, zdrželi se přijato. 268 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 68, pro, proti, zdrželi se přijato. 282, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 283, Dobře, zkontrolujeme 282. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 283 pro, proti, drželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 a 288 hlasujeme společně. Eh, přijato. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. deset Tady je požadavek na ústní pozměňovací návrh od kolegy Eilera. Chcete nám v tom něco říci? Uvidíme, jak se k tomu postaví kolegové. Thank you, chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Toto je pozměňovací návrh v podstatě na základě dobrovolného přístupu operátoři na trhu by informovali zúčastněné strany o finančních ztrátách. Velice Dlouhou dobu to bylo v zájmu obou stran Atlantiku. ESSC na americké straně, tam mají rovněž na dobrovolném základě to společnosti mohou již provádět a u nás na straně evropské rovněž je taková možnost. Část našeho dialogu transatlantického v této oblasti je i zharmonizovat naše legislativu v této oblasti. Právě proto se o to snažíme. Dohodli jsme se se zelenými i se socialisty. Pokud jde o slovo incident, my bychom to nahradili slovy financial losses, to znamená finanční ztráty. To znamená, tam by se snížila ta povinnost dobrovolného poskytování informací, protože u incidentu se musí vysvětlit i hrozby, zatímco u finančních strát by informovali pouze na dobrovolném základě o finančních ztrátách. Takovým příkladem bylo, když banka musí například informovat, pokud došlo k nějakému odcizení finančních prostředků. Ovšem, pokud to bylo vně bezpečnostního incidentu, tak o tom nemusí informovat. My prostě chceme, aby informovali o finančních ztrátách. To znamená určité empirické údaje o dimenzi tohoto problému a tak dále. To je v podstatě, to odpovídá tomu, co již funguje ve Spojených státech na takovém dobrovolném základě. Děkuji. Pilar del Castillo, prego. Yes, I am... Pilar de Castillo, já nebudu vysvětlovat, proč moje stanovisko zde je mínusové na seznamu kolegy z EPP i ostatní kolegy bych chtěla informovat o tom, že trvám na tomto negativním postoji. Čili ano, skutečně u tohoto pozměňovacího návrhu je mínus. Siete tutti d'accordo con le Souhlasíte všichni s ústním pozměňovacím návrhem? Aby mohl být přijat, tak musí všichni souhlasit. Souhlasíte s ním všichni? Ne? Vážená paní předsedkyně, já nesouhlasím a proto budu hlasovat proti. O ústní pozměňovacím návrhu nemůžeme hlasovat. Můžeme hlasovat pouze o 310 bez ústního pozměňovacího návrhu. Pan Bütikofer? Entschuldigung, ich bin inform- já se omlouvám, ale já jsem byl informován o tom, že tento ústní pozměňovací návrh měl jeden jediný důvod a sice kvůli kompromisu se stínovým zpravodajem eh, za socialisty s panem Kalfinem. A proto nechápu, proč nyní socialisté říkají, že to nepodpoří. To, na čem bychom se dohodli, jakožto ústupek jejich stínovému zpravodaji. Ecco, io questo non sono paní předsedající. Já na to nemohu samozřejmě odpovědět. Já vím pouze to, že ústní pozměňovací návrh může být přijat pouze pokud všichni souhlasí. A stačí, aby čtyři osoby nesouhlasily a ústní pozměňovací návrh není přijat. Prosím. Perdona la confusión, aceptamos la enmienda Já se opravdu omlouvám. Omlouvám se ty zmatky, my ten ústní pozměňovací návrh akceptujeme, ovšem hlasovat budeme proti. Dobře, nikdo nemá žádné námitky, budeme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu spolu s 310. A nyní hlasuji. Hlasujeme? Ne, ještě někdo další, prosím. Sorry, uh, Madam Chairman, but... Já se omlouvám, paní předsedající, já jsem proti tomuto ústnímu návrhu. So, so... Takže ne, takže prostě bychom o něm neměli hlasovat. This is crazy. Chi è contro le Kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Aby nebyl přijat, je zapotřebí čtyř osob. Jedna, dvě, čtyři. V tom případě není možné tento ústní pozměňovací návrh přijmout a nemůžeme o něm hlasovat. Hlasujeme tedy o 310 původním znění. Zahajuji hlasování, aby nedošlo žádný problém. Voto aperto. Hlasujeme. Il 310 Hlasujeme o 310 v současném znění. Hlasování ukončeno. Dvacet pro, osmnáct proti bez karet jsou 2 proti. Ne, 22 pro, 18 proti přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 3, 3, 5 Pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90. pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 337 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 336 pro, proti, zdrželi se, přijato. 338 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 342. 342. První část. Pro, proti, zdrželi se přijato. 343. Pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. 345, 4, eh, pardon, 344 pro, přijato a teď 345 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. 129 pro, proti, zdrželi se přijato. 130 pro, proti, zdrželi se přijato. 131 pro, proti, zdrželi se přijato. 132 pro, proti, zdrželi se přijato. 133 pro, proti, zdrželi se přijato. 1, 3, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 3, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 s ústním pozměňovacím návrhem Cukalas, už tam je napsáno, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se přijato. 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ještě jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato. 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. 178 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme závěrečné hlasování. Hlasování zahájeno. Votazione chiusa. Končím hlasování. 37 pro, 4 proti, 36 proti, 37 pro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 další usnesení a potom se budeme věnovat té ústní části. Takže pojďme hlasovat o samotném usnesení. Je to zpráva pana Rubika. Prosím, začneme tedy s tímto hlasováním. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme číslo 14. Končím hlasování. 14 pro, 27 proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 19. To je ústní pozměňovací návrh pro, proti, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 21 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, Přijato 24. První část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 26. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 27. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 30. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní ověříme hlasování k pětce kompromisní. Návrh číslo 5 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 25 pro 16 proti, je to tedy přijato. 32. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 40 pro, proti, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 41. 42, omlouvá se paní předsedající. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 44. Votazione chiusa. Končí hlasování. 25 pro, 16 proti, tak je to přijato. A nyní 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se přijato.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 Takže usnesení bylo takto schváleno. A nyní přijdeme k ústní otázce. Elektronická, elektronicky hlasujeme k ústní otázce pana Rubika. Hlasujeme. Končí hlasování. 34 pro, 4, 5, 4 proti a 5 se zdrželo. Takže tím končí naše hlasování. Chvilku si uděláme krátkou přestávku 3 minuty a poté budeme pokračovat v práci výboru.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 que nous avons On a encore Madame, Madame eh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Budeme pokračovat v práci výboru a podíváme se na zprávu paní Romany Jordan a dávám jí tímto hned slovo. Prosím, máte slovo. Marca leta 2011 eh, je byla nesreča u Fukushimi in paní předsedkyně v březnu 2011 došlo k katastrofě ve Fukushimě a velmi krátce na to rozhodla komise společně s ENSREGem provádět zátěžové testy jaderných zařízení a na základě těchto zátěžových testů pr, eh, revidovat legislativu v oblasti jaderné bezpečnosti. To bylo učiněno a před námi nyní leží návrh Evropské komise k budoucí, směrnice, k budoucí směrnici k jaderné bezpečnosti společnosti. Je tady celá řada nových věcí. Podle mého názoru Evropská komise prováděla tuto práci velmi důkladně a kvalitně a chci zmínit několik z těch návrhů. Za prvé, Evropská komise se zvláště zaměřila na definici toho, co je příslušný regulatorní orgán, A dále se v návrhu objevují kritéria pro tento regulatorní orgán. To znamená, co by takový subjekt, jakým by takový subjekt měl být. Například komise zde uvádí jako kritérium nezávislost takového orgánu, definuje kritéria pro organizační strukturu, eh, roz, rozpočet, lidské zdroje a eh, nezbyš, nezbytné kompetence a pravomoci v oblasti regulatorní. Jde o to, aby byla zlepšena připravenost na místě a schopnost reakce. A to, to je též definováno v konkrétním ustanovení. Návrh obsahuje články, které se týkají držitelů povolení, licencí. Nově je definována kontrola takzvaná peer review, tedy partnerskými stejnými organizacemi, je zde také důraz na definici eh, kvalifikace lidských zdrojů, nezbytná kvalifikace a odborné předpoklady a je tady nově požadavek na odbornou způsobilost či před, odbornou způsobilost subdodavatelů Velmi důležitá je též otázka transparentnosti. A zde je zapracován nový požadavek pro eh, vnitrostátní regulatorní eh, orgány a pro držiteli licencí, aby se připojili k navrhované strategii pro transparentnost. Celá kapitola je věnována zvláštním závazkům a povinnostem eh, cíle všeobecné bezpečnosti, potom metodologie bezpečnosti a podle mého názoru tento legislativní návrh eh, přináší i důležitá doporučení, jak implementovat zásady kultury bezpečnosti tyto bezpečnostní cíle se týkají celého cyklu životnosti jaderného zařízení od nalezení Eh, lokace, přes výstavbu, přes uvedení do provozu a fungování. z nedávných událostí jsme se, myslím, hodně poučili a můžeme tudíž dobře definovat externí vnější rizika i rizika uh, lidské. Cituji z angličtiny, tedy jsou to ta externí rizika a rizika spojená s lidským faktorem. Tento text obsahuje, hovoří o několika typech uh, katastrof a takovýchto příhod či událostí a hovoří o nich s velkou náro, klade velkou náročnost. To jsou tedy eh, nehody, které souvisejí s konstrukcí, s konstrukčním řešením a potom ty, které mají velmi eh, negativní důsledky. Je zde kladen silný požadavek na omezení škod a dopadů eh, při a že veškeré, veškeré tyto eh, dopady musí být udrženy v tom uzavřeném prostoru. Připravenost a reakce na místě, to byly další dvě, dva aspekty, o kterých jsem hovořila, jako o věcech, které jsou součástí tohoto návrhu. A eh, to poučení z Japonska je takové, že je nezbytné, aby jaderná zařízení byla vybavena centrální jednotkou, která bude chráněna před přírodními katastrofami, aby totiž tato centrální jednotka mohla i nadále provozovat příslušné zařízení, eh, i když dojde k přírodní eh, katastrofě. Pak jsou tady zvlášť další požadavky na ty desetileté peer review po deseti letech a po šesti letech ke konkrétnímu tématu. Součástí těchto kontrol je posílena i úloha Evropské komise, což se domnívám, že je důležité. Z japonské situace bylo patrné, že regulatorní orgán byl velmi slabý a nikdo tedy vlastně nerozhodl o tom, jak postupovat, jak zasahovat. Zde myslím, že Evropská unie může nabídnout silnou, velkou přidanou hodnotu. Otázka postihů je též součástí tohoto návrhu. Podle mého názoru velmi stručně Eh, je tento nový návrh něco, na co jsme dlouho čekali a nyní přicházejí tyto změny skutečně včas, abychom je přijali do konce volebního období. Eh, já se tomu věnuji velmi eh, usilovně společně se svým, svoj, svými kolegy a chtěla bych dokončit tuto zprávu do zítřka, aby byla předlo- dána k překladu co nejrychleji a na první dubnové plenárce bychom mohli k této zprávě hlasovat. Pře- plánujeme také slyšení, a to 12. února. Z hlediska věcného se domnívám, že bych nejdříve že bych jak, jako hlavní cíl uh, spatřovala snižování uh, Eh, nehod a nežádoucích eh, příhod na minimum, ale je vždy to nebezpečí, že k ním dojde a proto je třeba mít dobrou připravenost a strategii, jak reagovat v případě, že k něčemu dojde. Ty bezpečnostní standardy v celé um, Evropě by měly být sjednocenější, podobnější, tak, aby uh, občané uh, nabili větší důvěru. Proto si myslím, že ty šestileté tematické kontroly by právě mohly přispět k této harmonizaci. Návrh komise komise, jak jsem již říkala, domnívám je dobrý a s mými mám tady několik tady těch věcných a technických návrhů, kde si myslím, že bychom se měli velmi uh, těsně držet mezinárodních standardů AIA. Eh, Dobře, děkuji. Nyní Andrea Correa de Campos. Eh, Prezidenta. Uh... Eh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Už obecně mohu říci, že souhlasím se spravodajkou. Ano, incident, nehoda ve Fukušimě podkopal důvěru našich občanů v tuto oblast, bezpečnost, atomovou, jadernou bezpečnost. Samozřejmě, že poukazají na různé technické problémy, připomnělo nám to historické nehody a právě proto v důsledku toho začínají členské státy hovořit o tom, jak reagovat na tuto problematiku do budoucna, přijímají velice jasná opatření, pokud jde o bezpečnost, o v oblasti energetiky, protože samozřejmě zde neexistují hranice. Pokud jde o jadernou bezpečnost, je to přeshraniční problematika. Právě proto musíme zajistit, aby došlo k bezpečnosti na této úrovni v Evropské unii, abychom posílili tuto bezpečnost, protože představují vlastně naše nukleární reaktory, jednu třetinu všech nukleárních reaktorů na světě. Právě proto ta, ta analýza je vítaná, jsou to, představuje to určité ponaučení z eh, nehody v eh, Fukušimě. Myslíme si, že tento návrh komise je pozitivní, poskytl nám to možnost zátěžových eh, testů, dále se zvyšuje transparentnost, posílila, pokud jde o koordinační mechanismus, posílila se role národních regulačních orgánů, dochází k mechanismu hodnocení tzv. peer assessment, to znamená jednotlivých zařízení mezi sebou a zároveň jde o efektivní implementaci bezpečnostních opatření po poskytování informací, komunikace, to je zásadní. Dále je zde zásada subsidiarity, která je zakotvena v tomto návrhu a regulační eh, role komise, pokud jde o principy hlavní směry v oblasti bezpečnosti a zároveň výměnu osvědčené praxe. Je důležité, aby tento cíl vysoké bezpečnosti eh, reagoval a byl uplatněn ve všech fázích životního cyklu, to znamená od samotného nalezení lokality až po Um, ukončení provozu elektráren nebo těchto zařízení. Zároveň vítáme návrhy pro technické zlepšení, aby došlo k lepší přípravě, k lepší připravenosti a efektivní reakci na možné nehody přímo v těchto zařízeních a právě proto jsme připraveni spolupracovat s naší paní kolegyní v této oblasti, především teda s naší paní zpravodajkou a se závěry paní zpravodajky souhlasíme. Děkujeme. Děkujeme. Pan Tošenovský má slovo. Paní předsedkyně, <clears throat> tak jak již mí kolegové eh, říkali, eh, skutečně po Fukušimě došlo k určitému velkému znervoznění veřejnosti a určité zvýšené nedůvěře vůči eh, zařízením jaderných elektráren a došlo k celému, celé řadě testů, které zjišťovaly, jak odpovídají těmto představám současná zařízení v Evropě. Novela má za cíl posílit harmonizaci bezpečnostního rámce a postup jaderné bezpečnosti, zajistit zvýšenou nezávislost národních eh, <clears throat> kontrol a otevřenost a transparentnost celých všech těchto procesů. <clears throat> Což je určitě v pořádku a je dobře, protože eh, by eh, znamená zase, zase navrácení určité jistoty Eh, lidem a občanům eh, v takováto velmi složitá, složitá zařízení. Na druhé straně eh, je potřeba si uvědomit, že konečná zpráva NSREGu, které, které pro, se prováděly všechny ty testy, identifikovala čtyři oblasti pro zlepšení všech různých kontrol a, a prověrek ale neobsahovala úplný návrh, že by muselo dojít k nové, nové směrnici, k novele, celé velké novele. A tady já vidím určitý vážný problém, protože e, jsou zaváděny některé nové, e, nové definice, nové pojmy a tyto pojmy by měly být přesně definovány, aby nedošlo e, k dvojímu přístupu anebo k nejasnostem, protože právě u takovýchto prověrek a u těchto kontrol je nesmírně důležité, aby to nebylo vykládáno dvojznačně, aby všechny tyto kontrolní orgány přesně věděli, jak k tomu mají přistupovat. Za velmi problematický proto považuji ten nový článek 8e, který zavádí i systém vzájemného hodnocení. Je potřeba ho přesně vysvětlit, jak bude a já mám obavu, že v této chvíli není ta jednoznačnost dána, protože takovýto systém nesmí vytvářet duplicitu stávajícím kontrolním mechanismům, protože bychom vytvářeli eh, mechanismy, kdybychom měli dva kontrolní postupy a pak bychom ještě museli hodnotit, který je správnější a který není správný. Proto si myslím, že ten návrh komise je potřeba upravit tak, aby byla vyloučena zbytečná administrativní zátěž, protože víme, že mnohé tyto kontroly se někdy utápějí v, eh, v mnoha popisných administrativních věcech a, a zatěžují celý ten kontrolní mechanismus a musí být i jasně definovaná pozice eh, dozorových orgánů členských států. Myslím si, že NSREG je skutečně organizací a prokázal to, že je eh, tou nezávislou organizací velmi vysoce profesně postavenou a eh, proto si myslím, že se má velmi dbát na její, její postup. Ten článek 8 svým způsobem také definuje eh, nezávislost a v případě vyššího postavení komise jako dohledových orgánů by mohlo dojít i k určitému konfliktu zájmu, protože komise zase vystupuje v trochu jiné pozici. Proto jsem přesvědčen, že eh, v tom materiálu a tak, jak je předložen, je potřeba skutečně velmi precizně vydefinovat jednotlivé používané pojmy, například se okolí, okolí eh, jaderné elektrárny postižené tím, eh, tím stavem technickým a tak dále. Toto je velmi důležité, abychom přesně věděli, eh, jaké, jaké postupy budou přijímány. Proto jsem přesvědčen, že i návrh paní zpravodajky, že by došlo ke slyšení, je velmi důležitý, aby eh, postupy tak, tak zásadní a dotýkající se eh, postavení a technického vybavení a tak složitých zařízení byly, byly upřesněny v tomto materiálu. Jsem připraven samozřejmě maximálně pomoci přípravě těch, tohoto velmi složitého, složitého postupu a jsem přesvědčen, že je potřeba skutečně k tomu přistupovat velmi vážnost, velkou vážností a za na druhé straně neúplně podléhat jenom <clears throat> té psychologické zátěži, které rozumím a k té nervozitě lidí, ale tato zařízení jsou vysoce technická, a nemůžeme k tomu přistupovat jenom pod mírou psychologické zátěže těch složitých, složitých procesů. Jsem připraven samozřejmě pomoci a e, rád se té práce zúčastním. Děkuji. Grazie la Commissione. Děkuji, prosím komisi. Intende intervenire. Pokud si přejete tedy vystoupit. Um, Madame President, Madame Rapporteur. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, chtěl bych nejdříve poděkovat za uh, slova chvály k návrhu komise a chtěl bych připomenout několik klíčových principů, které komise navrhuje a proč je navrhuje. Říkám to zejména v souvislosti s tím posledním vystoupením. My máme dvojitý mandát od roku 2001, jednak provádět ty zátěžové testy a revidovat a případně přepracovat eh, legislativu Evropské unie. Tento parlament přijal též usnesení, které vyslo, vy, vyzvalo k revizi e, předpisů o jaderné bezpečnosti. Tudíž toto je náš mandát. Pracovali jsme s celou řadou partnerů e, mezinárodních organizací AIA, e národními regulátory. E, pracovali jsme s, spolupracovali jsme s veřejností díky slyšením v rámci záčení zátěžových testů, eh, konzultovali jsme s technickou skupinou vědeckých eh, odborníků a tudíž tento návrh je skutečně šestraný a opírá se o celou řadu zásad principů. Jednak je to nezávislost rozhodování v oblasti bezpečnosti, dále je to transparentnost tohoto rozhodování, Třetím principem je dosažení vysoké úrovně bezpečnosti na základě nastavení bezpečnostních eh, cílů. To nám dává dostatek eh, manévrovacího prostoru pro národní eh, orgány, aby tyto eh, cíle implementovaly v souladu se svými postupy a se svojí eh, praxí, tak jak je mají nastaveny. A proto v tomto návrhu klademe velký důraz na zajištění toho, aby bylo dosaženo těchto cílů a to na základě těch vzájemných prověrek či kontrol. Tyto vzájemné pro prověrky nejsou čistou kontrolou a ně, žádným způsobem nezasahují do eh, pravomocí těch národních bezpečnostních orgánů. Tyto vzájemné prověrky jsou mají za cíl dosažení eh, osvědčených praxí, výměny informací na té vysoké úrovni a mají také za cíl dosáhnout harmonizace v eh, toho, jak lidé pracují, a to s ohledem na ty osvědčené postupy to je, myslím, cíl, kterého chceme dosáhnout v rámci celé Evropské unie, aby se tedy postupovalo těmi osvědčenými cestami všude. Eh, v reakci na to, co zde bylo začeno, řečeno, že totiž je ten uh, návrh možná ne, nezralý, přichází příliš brzo. Po, je to po dvou letech, kdy došlo k té události ve Fukushimě a pravděpodobně jste seznámeni s různými zprávami, které jsou uh, z Japonska. Uh, na základě toho přišli a jak jsem naopak říkal, tato, ta, ten návrh se je, není uh, nijak uh, ukvapený, protože se opírá o skutečně hlubokou technickou analýzu, eh, včetně analýzy poskytnuté regulatorními orgány. A eh, Ti to také navrhli právě ten systém vzájemné, vzájemných prověrek. E, celkově se tedy domníváme, že to načasování naopak je velmi správné, velmi příhodné a že ten systém, tak jak jej navrhujeme, je též správný. E,

chce komise, má tady komise nějaký střed zájmu, chce být komise eh, vlastně regulátorem, i to zde zaznělo a měl bych na to zareagovat. Ta otázka je ne. Odpověď je ne. Komise nemá ambici být eh, nějakým nadregulátorem, eh, protože by to bylo v rozporu s těmi principy, které jsem vysvětlil. To znamená princip nezávislosti při přijímání bezpečnostních rozhodnutí a bylo by to také v rozporu s principem transparentnosti při přijímání těchto rozhodnutí. Co komise navrhuje v tom článku, který se týká vzájemné, eh, eh, pro vzájemných prověrech, je něco opačného. Chceme vytvářet takový eh, silný rozhodovací proces a systém, že v případě, kdy nedojde k, ke vzniku těchto mm, vzájemných kontrol, určí komise Eh, komise, eh, ten orgán, který rozhodne o tom, že budou tyto prověrky prováděny. Tak je to tedy myšleno. Komise přikládá velkou důležitost harmonogramu, načasování a přijetí tohoto návrhu, to znamená snaze přijmout ho v rámci, v rámci stávajícího volebního období a proto vítám práci paní zpravodajky, eh, která řekla, eh, že již je Mm, tedy ve závěrečné fázi přípravy eh, svého textu a my skutečně doufáme, že dojde k rychlému dokončení práce v rámci eh, tohoto výboru a v rámci Evropského parlamentu jako celku. Děkuji. Mm, děkuji. Ještě stručně paní zpravodajka, prosím. Hvala lepa za vse komentarje, ki smo jih dobili. Morda sam... Děkuji za vyjádření, která zde zazněla velmi stručně. Bych si dovolila zareagovat na to, že se jedná o e, nějaký nezralý návrh. E, myslím si, že tomu tak není, že musíme reagovat odpovědně e, po té mm, nehodě. A v roce 2008-2009 jsme, byl parlament mnohem mm, ambicioznější v těchto snahách ve srovnání s radou chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a vyzývám vás, abyste připravili pozměňovací návrhy a sejdeme se po novém e, roce a doufám, že dosáhneme maximálního počtu kompromisních návrhů. Děkuji paní zpravodajce. Nyní uh, e, Korola. Prosím, máte slovo. Paní navrhovatelka se bude vyjadřovat eh, k návrhu eh, systému pro obchodování s emisními povolenkami. Aviation was... Děkuji. Letecká doprava byla začleněna do evropského systému ETS od začátku roku 2012. Od samotného počátku členské státy a letecké společnosti čelili různým odvetným opatřením na straně třetích zemí kvůli tomuto rozhodnutí. A například Spojené státy, Rusko, Čína, Indie, Brazílie, to je všechny země odmítly plnit naše pravidla. Tato opatření samozřejmě velice značným způsobem oslabily konkurenceschopnost našich leteckých společností a zároveň potenciál jejich růstu. No, samozřejmě, mm, že to mělo tento dopad ze strany našich mezinárodních partnerů a právě proto eh, na základě tohoto tlaku navrhla komise to, že Evropská komise trošku ustoupí, pokud jde o, tak, o takzvané rozhodnutí stop the clock, to znamená, že jsme zastavili ten běh události tak, aby došlo k kvalitnímu jednání v rámci Mezinárodní organizace ICAO a jejich valného schromáždění, které nás čeká v říjnu. Myslíme si, že toto rozhodnutí Stop the Clock bylo správným rozhodnutím, které pomohlo této organizaci ICAO v oblasti letecké civilní dopravy dosáhnout dohody, udělat značného pokroku na globální úrovni, pokud je o opatření, emis, opatření pro emise v této oblasti, které by bylo odloženo až do roku 2016. Ovšem, myslíme si, že tato směrnice, která je zde na stole, to znamená, že vlastně když navrhujeme takzvaný ten model leteckého prostoru, že jsme zase sami. To znamená to, že všechny lety, které letí z Evropské unie, odletají, spadají do systému ETS eh, v rámci evropského hospodářského prostoru. To byla mm, to byly plány pro léta 2014 až do roku 2020, tím, že bychom uvalili naše požadavky na třetí země, vyvolalo to další kritiku a samozřejmě, že je zde další riziko podobných odvetných opatření, obchodních válek, které jsme viděli před tím opatřením Stop the Clock. Naše všechny velké letecké společnosti jsou proti tomuto návrhu, které ví, že to na ně bude mít negativní dopad. Stejně to platí u ty Mezinárodní organizace letecké dopravy a AEA, asociace evropských leteckých společností. Rovněž velký počet členských zemí EU je proti tomuto návrhu, protože rizika jsou evidentní. A mm, ty výhody nebo to, čeho dosáhneme v oblasti klimatu, to je skutečně velice malé. To, že by jsme zde měli tento model, pokrýval by to 38 emisí, zatímco v rámci e ETS systému v rámci EU, který, to je systém, který navrhuje to trošku méně než 30%. To znamená opravdu maličké výdobytky a veliké riziko dlouho jsem měla takový pocit, že EU je největší překážkou globálního klimatické, globální klimatické dohody. A tento konkrétní případ je velice dobrým příkladem tohoto postoje EU opravdu obsesivně postupuje u svých modelů a až do takové míry, že to vytváří um, určitou nechuť ze strany ostatních zúčastněných stran. Pokud jde o leteckou dopravu, o systém ETS, bylo řečeno, že jsou ochotni snížit emise, ovšem ostatní zúčastněné strany se ptají, proč jim vnucujeme náš model. A já no, podporuji tuto otázku, proč to děláme, protože jsme namyšlení, je zde nějaká politická pícha, která nás k tomu vede. Zpětná vazba je následující. EU právě kvůli tomuto postupu komise na základě svých kroků vedlo to k tomu, že to bohužel ohrožuje dobré vyjednávací prostředí, kterého jsme dosáhli v oblasti civilní, v oblasti Združení pro civilní letectví. A na základě všech těchto důvodů navrhuji, abychom pokračovali s tímto postupem Stop the Clock v rámci EU až do roku 2016 a abychom nevnucovali tento model našim mezinárodním partnerům dojde no, k valnému schromáždění ICAO v roce 2016, kde očekáváme dosažení globální dohody a pokud chceme dosáhnout skutečného globálního výsledku, musíme pokračovat tímto směrem. I s tímto modelem vlastně Evropská unie, na základě tohoto mm, modelu Evropská unie jasně poukazuje, že chce být lídrem této oblasti, ovšem takovým inteligentnějším způsobem, protože jinak by tento návrhy komise ohrozily proces ICAO, který je velice slibný a to je v podstatě jediný orgán na půdě, kterého bychom mohli dosáhnout globální dohody. Já si myslím, že EU by byla arrogantně opravdu hloupá, pokud by eh, postupovala jiným směrem, protože globální mechanismus je opravdu, podle mého názoru, aktivně podporován i e, mimo EU poprvé a hlavní hráči jsou, jdou tímto směrem, bychom neměli blokovat tento pokrok jenom na základě nějakých našich vnitřních opatření. Či Děkuji, pan Kramer. Děkuji. Já jsem s tím zpravodajem Alde, takže možná něco na stíním jasněji než kolegyně, protože už se 6 nebo 7 let eh, na tom pracujeme. Já jsem tehdy byl eh, také přítomen jako stínový zpravodaj a chceme, aby se do eh, emisních povolenek zapojilo také letectví a od úplného začátku třetí státy nebyly konzultovány a poté prokázali odpor proti tomu tedy být zařazeny do úpravy EU. Ehm, my jsme ty signály úplně ignorovali, až do konce. Paní Korhola řekla, že pozastavení je správná věc a já bych dokonce řekla, že to bylo na poslední chvíli, kdy eh, komise zasáhla, zabránila skutečně eh, výrazné mezinárodní opozici. Na eh, posledním schromáždění ICAO ehm, nedávno došlo k velmi nezvyklé situace, a sice k hlasování a tam se hovořilo o leteckých modelech a o jejich zamítnutí, jak už tom variantě. A proto vůbec nechápu, že po té, co jsme udělali ten nutný krok, komise předkládá model, o kterém je naprosto jasné, že vůbec nic tím dosáhneme, kromě toho, že budeme mít spory s třetími zeměmi. A myslím si, že nyní je opravdu na čase, aby ten proces FICAO, který byl namáhavý, a máme tady plán do roku 2016, kdy se usiluje o to, aby bylo nalezeno řešení, tak abychom se konečně začali chovat konstruktivně. A ne naopak, abychom znovu vyprovokovali situaci. Není to otázka politické vůli zda chceme, zda chceme mít přístup airspace nebo ne, zda tam chceme zařadit eh, letecký průmysl, ale je to otázka eh, akceptování mezinárodní situace, ke které došlo, protože nemůžeme právo prosazovat proti zbytku světa, pokud zbytek světa se nechce zapojit tak se dostaneme ehm, tam, kde jsme byli předtím, než došlo k pozastavení procesu, a to jsou obchodní války. Skutečně se objevily reálné eh, střety, došlo ke zrušení některých spolupráce, ehm, dokonce některá protiopatření byla i realizována. Paní Korla o tom hovořila ve svém hodnocení a hovoří o namáhavém procesu, který probíhá v ICAO a my to možná jako EU podkopáváme nebo narušujeme, protože by existovalo mnoho členských států, které by řekly, eh, mnoho států ve světě, které by řekly, ale tady je zase opět Unie a chce něco jiného než eh, zbytek světa. A teď tady máme velmi křehký kompromis s tím cílem od roku 2016 do roku 2020 eh, něco vypracovat a my bychom to mohli podkopat. A myslím si, že minimálně musíme pokračovat v tom pozastavení a pravděpodobně do roku 2016, ale no možná ještě déle. A myslím si, že eh, na místě by bylo to úplně vypustit pro letectví, protože klimatická ochrana A letectví to nám vůbec nic eh, nepřinese. Myslím, že by to naopak poškodilo eh, konkurenceschopnost našich eh, leteckých společností a nemá to vůbec žádný dopad. Takže minimálně bychom měli pokračovat v tom pozastavení a spíše, spíš úplně vypustit letectví. Paní předsedající, děkuji, paní Jordan. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já většinou souhlasím s paní kolegyní Korholou, většinou máme stejný názor, ovšem nyní to bude trošku jinak. Pokud my se rozhodneme VU e a my jsme to udělali v roce 2008, že my prostě, že naše společnosti sníží emise, tak si myslím, že jednotlivé sektory prostě musí určitým způsobem sdílet tuto zátěž. A pokud letecké odvětví nebude sdílet tuto zátěž, tak to znamená, že u ostatních sektorů prostě se navýší tato zátěž. Ostatní sektory už jsou jiný, již dostatečně podle mě zatěžovány, mají určité standardy, letecké odvětví nemá a to není správné. Rovněž si myslím, že EU by měla zachovat své kompetence v této oblasti, definovat prostě opatření na svém vlastním území. Nikdy jsem nesouhlasila s tím přístupem stop the clock. Myslím si, že to bylo selhání na straně EU. Myslím si, že jsme úplně prostě se vzdali třetím zemím. Ve Varšavě jsem se zúčastnila konference, klimatické konference poslední a setkali jsme se tam se zástupci ICAO, kteří nám přednesli své plány pro tuto oblast, především jejich snahu dosáhnout dohodu v roce 2016 a snahu o snižování emisí po roce 2020. Ovšem já to vidím skepticky, protože již v roce 2001 ICAO se zavázalo k přípravě takové dohody a ta je pořád ještě v nedohlednu. Víme, že kjótská dohoda není dostatečně ambiciozní, a ovšem když se podíváme na to, co se děje na půdě IKO, tak to je ještě horší než to, co jsme viděli v dohodě z Kyoto. Další věc. Emise. Emise, ano, by měly být sníženy v souladu s určitými očekáváními do roku 2020. Ovšem v té době ostatní sektory evropské již sníží emise o 20%. Proto s tím nesouhlasím, co zde zaznělo. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pan Proudy. Děkuji, paní předsedající. Teď máme před sebou opravdu závažný problém. A vychází to také z určitého předpokladu komise, že může vystupovat s autoritou vůči celému světu, tak aby celý svět následoval. A já si nemyslím, že bychom v takové situaci byli. Jednání ve Varšavě, to bylo v podstatě selhání a proto my sami musíme najít jiný způsob, jak tuto dohodu prezentovat. V podstatě musíme mnohem více vycházet eh, nikoli z toho, co je, mm, nebo jak funguje současný systém, tedy určitá rovnost ve zapojení. Na druhou stranu si myslím, že je zapotřebí si sáhnout do svědomí a uvědomit si, že je zapotřebí jednat. Já si myslím, že IKO je tím vhodným fórem. Proto, aby minimálně byla zahájena takováto jednání. Myslím si, že je to něco, co by je reálné v poměrně krátké době a mohlo být o návrh, který bude více než uhlíkovou daní, která bude více uhlíkovou daní než nějakým mechanismem pro trh. Myslím si totiž, že eh, Eh, musíme vzít v potaz závažnost situace, jestliže přemýšlíme o dohodě. A musí jít také o princip, který je možný se, eh, který se může vyvíjet a to eh, s cílem dosáhnout celosvětové dohody, tak abychom ji mohli dosáhnout. Já osobně bych pod, proto preferoval jednání s která budou vycházet z akceptace daně nebo poplatku spolu z paliva, protože tímto bychom mohli získat zdroje pro naléhavá opatření v rámci přizpůsobení se klimatickým změnám a také bychom zároveň vyjádřili uznání eh, zemím, které mají eh, velké rezervy, pokud jde o uhlík eh, v těch tropických pralesích. A myslím si, že důležité důležité vyjádřit uznání těmto zemím vyjádřit jim mm, uznání za obecný prospěch, který nám tropický prales eh, přináší. Takže si myslím, že to by mohlo být naším východiskem, abychom trochu pokorněji eh, se zamysleli nad návrhy, u kterých je eh, dohoda pravděpodobnější. Já se teď nebudu vracet už k jednomu tématu, kterém jsem opakoval častokrát, ale hovoříme někdy o klimatické spravedlnosti. A ten návrh, který může obsahovat také reakci na prohlášení z Bali. To znamená potřeba eh, realizovat eh, prohlášení z Bali v také politická opatření. Paní předsedkyně, děkuji panu Prodymu. A nyní eh, kolega Merkis. Děkuji, Děkuji paní zpravodajce. Myslím si, že, ta, je, že její stanovisko je velmi jasné. Já se na to dívám však trošku jinak a vycházím z naší minulosti a z našich minulých úmyslů. Úmyslů v minulosti. Já si myslím, že paní zpravodajka se příliš spolehá na ICAO a to, ta mm, smlouva rozhodně není závaznou globální smlouvou o tržních, eh, tržních opatření závazných. A rozhodně to není ta důležité, je to slovo závazný. Tady nejsou závazná opatření. Ty úmysly jsou dobré, nepochybně, ale úmysly nejsou závazné a e, IKEO vyzývá, aby se začalo o tomto jednat v roce 2016, tedy o možnostech přijmout tato opatření počínají e, rokem 2020, takže to je za sedm let. I když toto je pozitivní proces, jeho výsledek je velmi nejistý a nejasný. Proto bychom měli celý tento proces postrčit a to postrčit správným směrem a domnívám se, že toho můžeme dosáhnout jedině tak, abychom přinutili ICAO přijmout takovou ICAO přijmout tuto smlouvu. Takže eh, ten eh, přístup, kterým bychom měli přijmout, to je ten, který by nám toto zajistilo v letech, v, roce, v letech 2014 až 16. A to proto, že to bude lepší pro eh, životní prostředí, protože tento náš přístup s, s, snižuje o 40 zatímco systém Stop the Clock byl jenom o 20 snížení. Uh, Eh, nejde jenom o tlak na země, jako eh, je Čína. Na každém tam setkání, na každém mezinárodním jednání jsme to viděli, že globální eh, klimatická politika je obtížná, ale my jsme velký kontinent a pokud máme ambiciozní cíle, je třeba zaměřit se i na to, aby je další následovali. Pokud bude globální záměr dosáhnout tohoto společnosti, společného jednání nesmíme eh, ustoupit eh, eh, Číně a to, co jsme učinili, stop the clock, tedy pozastavení platnosti, byl takovýto krok, takovéto, takovýto ústupek. A musíme své ambice prosazovat až do konce to, co ICAO řeklo v roce 2016, tedy do roku 2016 a na tom zhromáždění v roce 2016 by mělo ICAO předložit právu a po tomto valném zhromáždění by komise měla předložit zprávu komisi a, pardon, e, parlamentu a radě, jaké má návrhy, co se týče situace a co se týče vývoje do roku 2020. Já totiž e, předložím posměvací návrh, aby tento mm, pozastavení platilo jenom do roku 2016 a chtěla bych také zdůraznit e, monitorovací požadavky. Monitoring je je přiměl eh, letecké společnosti, aby brali větší ohledy na spotřeby eh, mm, paliva a kdybychom ustoupili od monitoringu, tak to nebude dobrý signál pro ty eh, letecké společnosti, které to neplnily. Děkuji tedy za tento návrh a budu přednášet své pozměňovací návrhy. Nyní pan kolega Ransdorf, prosím. Děkuji za možnost vyjádřit se k tomuto problému. Myslím si, že tento problém spočívá v tom, že nebezpečí pro eh, životní prostředí je možné eh, zmírnit jednak sociálními ústupky a technologickými změnami. V celém světě je více než 700, 700 uh, tisíc milionů eh, vozidel a mnoho tisíc letadel a všechny tyto dopravní prostředky eh, by se mohly, eh, by se mohly využít existence technologických vynálezů, které jsou dostupné. Například u nás v České republice existuje patent na snížení emisí v automobilech a tento mm, vynález je možné adaptovat a eh, při namontovat na jakékoliv vozidlo bez jeho délky životnosti či stáří a snižuje tento eh, vynález, tento nový model o 70 emise a to e, specifickými filtry a kondenzátory a dá se aplikovat též na letadla či energetické, e, energetická zařízení. Toto zařízení je velmi levné, e, jeho výroba stojí pouze 5 dolarů, 100 českých korun na místo 60 tisíc korun, které zaplatíte za katalyzátor. Katalyzátory jsou velmi drahé, ale jsou již v automobilovém průmyslu zavedeny a je je zde velmi silný lobbying, který eh, stojí v cestě těmto laciným, levným inovacím. Další taková inovace, která by mohla zlepšit a zmírnit tento problém, je patent v oblasti cementářství. Je to nedávný patent, nedávný vynález, který byl patentován asi před jedním měsícem a který při přidání keramických eh, mat- eh, surovin či materiálů snižuje spotřebu energie a eh, en, spotřebu energie a spotřebu eh, surovin o 70 právě při výrobě cementu opět stejné číslo. Problémem však je, že pravidla Evropské unie jsou překážkou při, při eh, aplikaci či realizaci těchto eh, ano, inovací a technologického pokroku. Ve zprávě, kterou připravila naše kolegyně paní Korhola, oceňuji nejenom detailnost zpracování, ale také její osobní nasazení, a, a, s kterým se s tímto problémem vyrovnává. Děkuji. Nyní komisár. Děkuji za slovo. Paní předsedající, dobré odpoledne, vážení poslanci, poslankyně. A děkujeme za všechny připomínky všechny argumenty. Skutečně je to nesmírně komplikovaná, složitá politická situace. Evropský systém ETS, ano, se setkal s smíšenými pocity a rovněž je jasné, že potřebujeme spolurozhodovací proces, který nám umožní pokračovat v implementování smysluplných politik, do konce příštího dubna musíme mít právní akty k dispozici, protože prostě ta defaultní situace by znamenala úplné nasazení systému ETS. Já jsem byla na schromáždění IKO, viděla jsem, k jakému pokroku tam došlo a myslím si, že pokud bychom teda zachovali ten status quo, byla by to provokace toho plného systému. ICAO, globální akce, to je centrálním bodem našich politik. My bráníme multilateralismus v této oblasti, inkluzivní řešení a globální procesy v této oblasti. Je obtížné v současné době říci jasně, jaké by byly výhody jiného přístupu, než právě tento přístup, který komise navrhuje. To, co komise předložila reaguje na obavy našich partnerů. Jsou to obavy, pokud jde o extrateritorialismus. To jsme vzali v potaz. V přechodném období navrhujeme pouze pokrytí leteckých emisí, pouze pokud eh, se objeví zde u nás v našem leteckém prostoru. Není to diskriminační návrh, reaguje a postupuje ke všem operátorům bez ohledu na jejich národní příslušnost ti, kteří, ty podniky, které chtějí fungovat na základě evropských pravidel, prostě nemohou mít jiná pravidla v platnosti než naši domácí poskytovatelé, protože globalizovaný multilaterální svět podnikání znamená to, že prostě musíte respektovat místní pravidla při tomto obchodování a pokud je nerespektujete, tak prostě nemůže existovat funkční mezinárodní režim v této oblasti, to je jasné. EU ETS systém zahrnutí letecké dopravy do tohoto systému, ano, je to společné úsilí ekonomického charakteru. My prostě nechceme vyloučit tento sektor, který je tak dynamicky rostoucí a my zároveň samozřejmě jsme zachovali ten duch usnesení IKO, shromáždění. Samozřejmě, že chceme spolupracovat se třetími zeměmi, vysvětlovat jim naši logiku, jakým způsobem bychom je jakým způsobem jsme propojili naše návrhy s diskusemi, které proběhly na půdě ICAO a tak dále. To všechno vysvětlujeme našim partnerům a právě proto se snažíme například vzít potazy zvláštní ehm, podmínky, de minimis pravidla pro určité oblasti a zároveň se snažíme o zachování rovnocenných, stejných podmínek. Ovšem interpretace usnesení ICAO, které by, na, které by navrhovaly to, že pokrok je překážkou suverénních práv jednotlivých aktérů, pokračovat v této politice, to si myslím, že není správné, protože tím, že zabráníme nějakým prvním krokům, tím nemůžeme e, dosáhnout pokroku. To je velice důležité, ty první akce, abychom byli připraveni, připravili opatření pro tuto problematiku a pro nás je to zásadní. Pokud je o akceptaci a plnění pravidla, 98%, čili většina CO2 emisí, které jsou pokryty v rámci toho režimu 2012 z minulého roku zahrnují i americké přepravce, je to v souladu s americkou legislativou a pokud bychom z toho chtěli výjmout některé přepravce, které prostě neaplikují tento režim, znamenalo by to eh, diskriminaci, čili proto je pro nás zásadní, aby tyto přepravci plnili pravidla stanovená EU i do budoucna. Jsme přesvědčeni o přidané hodnotě alternativního řešení, ano, a zároveň Ovšem si přejeme, abychom všichni byli zaangažováni a dokončili tento spolurozhodovací proces ehm, co možná nejdříve, tak abychom mohli implementovat nový systém ETS. Děkuji. Grazie. Kolega. Děkuji. Paní Korola. Thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, nejsem úplně přesvědčena tím, co řekla komise. Já jsem si velice pozorně přečetla vysvětlující prohlášení a opravdu mě to překvapuje, tato logika. V reakci, říká se zde, v reakci na, hovoří se zde o úspěchu, dobrého, dobrém výsledku IKO v září a říká se zde, že v reakci na tento pokrok a zároveň ve snaze pokračovat v tomto, v, v tomto momentu v oblasti globálního vytvoření globálních opatření, založení na tržních opatřeních a tak dále, musíme přijít s pozměňovacími návrhy a tak dále a tak dále. To mě překvapuje, protože ta zpětná vazba obecně řečeno byla jiná. To, co navrhuje EU, no, je vstáleno nějakému konstruktivnímu přístupu či podporování dalšího pokračování v, té, v tomto hybném mechanismu, v tomto momentu. Pane Kramere, děkuji vám za vaše připomínky, těším se na spolupráci. Pani Jordan, já nevím, možná jste nepochopila to, o co mi šlo, protože váš argument, vy jste vlastně hovořila ve jménu pokračování interního ETS EU, to ale bude pokračovat. Ano, to bude pokračovat v rámci evropského hospodářského prostoru. To znamená, že EU prostě pojede tímto směrem, který si EU vybrala. Ovšem my se hovoříme o snaze dosažení globální dohody a právě proto bychom neměli nutit ostatní proti hráče, protože by to tu celou atmosféru zhoršilo. Vy hovoříte, že bychom se měli věnovat této problematice leteckého odvětví, protože rovněž by měli sdílet na svých bedrech tu zátěž. Ano, ano, ale ten rozdíl je malý, těch 38% proti 30%. A pokud kvůli těm 8% ehm, ohrozíme dosažení globální dohody, to podle mého názoru je skutečně zneklidňující. Paní Merkis. Souhlasím s tím, že závazná dohoda by měla být dosažena na půdě organizace ICAO. Mělo by k ní dojít v roce 2016. A jedna obecná poznámka, musíme být ambiciózní. To jsem již slyšela několikrát. Poprosila bych ovšem kolegy, kolegyně, aby mi řekli, co to znamená můžeme unilaterální akce či kroky nazvat ambiciozními, pokud ohrozíme tímto způsobem globální dohodu. Myslím si, že to neznamená, že jsme ambiciozní. To zdaleka ne, protože nemáme výsledky. Stávající ETS systém přichází s velice zneklidňujícími výsledky. Již nyní vidíme to, že v průběhu tohoto drahého unilaterního systému ETS EU zvýšila své emise, když vememe v potaz celkový objem emisí a chápeme, že ty importované emise rovněž se zvýšily. Čili když se podíváme nejenom na produkci, ale i na oblast spotřeby a uvědomíme si, že dovážíme čím dál tím více, na základě statistik o mezinárodním obchodu jasně vidíme, že v rámci těchto opatření klimatických jsme v podstatě zvýšili celkový objem emisí a to je výsledek unilaterální politiky. Proto můj postoj zůstává nesmírně kritický vůči jakýmkoliv unilaterálním postupům. Ovšem, ano, v rámci EU, jak už jsem se o tom zmínila, v rámci Evropského hospodářského prostoru, pokud chceme, můžeme pokračovat s touto unilaterální politikou. Ovšem to, že bychom tím ohrozili globální dohodu, to si myslím, že by opravdu nebylo rozumné. Děkuji. Grazie. Děkuji. A připomínám datum Eh, pro předložení pozměňovacích návrhů. Eh, je to poledne 19. prosince a kromě toho připomínám další věc. Zítra dopoledne eh, se sejdeme v 10.15. Máme společnou schůzi výborů Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů na téma vnitřní energetický trh EU pro 21. století. Dále připomínám také to, že dnes večer v 18 hodin máme vánoční přípitek, kam jste všichni eh, pozvaní. Děkuji.